Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, je mi ctí, že mohu prezentovat výroční zprávu eh, k finančnímu roku 2013 tomuto výboru pro rozpočtovou kontrolu. Eh, účetní dvůr si je vědom, že publikuje zprávu eh, v době velkých změn v Evropě. Máme tady um, řada členů v tomto výboru, v tomto parlamentu, nové tváře v Evropské komisi od začátku tohoto týdne. A co se týče finančního řízení EU, nové programy a finanční pravidla byla um, stanovena na rok 2014 až 2020 a nyní musí být řádně implementovány, aplikovány i e, s tím, že nejhorší část krize je za námi, musíme využít co nejlépe dostupných omezených zdrojů. Státní dvor připravuje revizi nových rizik řízení na základě zjištění auditorů pořadu leta. Já doufám, že tento výbor bude mít možnost to pečlivě zvážit. V této zprávě um, rozpočtu Evropské unie jsme zohlednili celou řadu zjištění z roku 2013, které budou užitečné eh, pro řešení výzev v letech 2014 až 2020. Vážení poslanci, na začátku tohoto nového období naše zpráva říká, že finanční řízení Evropské unie nebylo e, doposud dostatečné. Evropská unie utratila svůj rozpočet, ale je tady stále prostor na další zlepšování e, toho, jak se tyto prostředky vynakládají. Finanční řízení Evropské unie ne využila všechny dostupné zdroje, musí dodržovat pravidla a tak dosáhnout skutečných výsledků pro občany. Také by měly se zodpovídat za všechny tři tyto prvky. Vynakládání peněz, respektování pravidel a dosahování očekávaných výsledků. To je samozřejmě obtížné. Um, v tuto chvíli posuzujeme, nebo hrozí, že nebudeme věnovat dostatečnou pozornost všem těmto bodům najednou. Ehm, finanční manažery na evropské úrovni i na národní úrovni v roce 2013 ehm, fungovali, pracovali a z této práce se můžeme poučit. Co se týče vynakládání finančních zdrojů Evropské unie, tak platby eh, v roce 2013 dosáhly 99% maximálních prostředků dostupných pro ten rok. Celkově Evropská unie vynaložila 148 miliard euro. Eh, to, je, eh, to znamená, že je to více než 18 28 vlád vynaložili. A představuje to 2,90 eura na každého občana. Evropská 290 euro na každého občana. Pardon. Výdaje rozpočtu 2013 eh, znamená, představovalo platby pro miliony občanů, organizací, eh, malým podnikům a dalším. V naší zprávě, v naší zprávě Eh, tyto transakce mm, jsou řádně uvedeny a zaznamenány v souladu s eh, mezinárodními účetními standardy, i tak, jak tomu bylo od začátku programového období v roce 2007. Jinými slovy, jsme eh, odsouhlasali, dali jsme, dali jsme stanovisko bez výhrad Eh, k, ro- eh, k účtům za rok 2013. Ale několik eh, slov varování týkající se řízení evropských cashflow. Především i přes vysokou míru pladeb účty ukazují, že otevřené závazky i nadále rostou rostly v roce 2013. Ke konci roku eh, představovaly 322 miliard euro a pravděpodobně to číslo bude stoupat, protože v rozpočtu 2014 je více peněz na závazky než na platby. A tyto závazky jsou velmi znepokojivé, protože poprvé jsou stropy pladeb v podstatě stabilní v reálných číslech po řadu let – v tomto kontextu je důležité anticipovat potenciální nedostatky peněz na evropských pro- programy. Proto Učitní eh, dvůr doporučil, aby komise připravila při, předpověď cash flow, projekce cash flow na, dlouho, na delší období. Dále, velká část evropských peněz již je uh, nástrojích finančního řízení a komise je plánuje využívat a v budoucnu. Peníze Evropské unie v těchto nástrojích se pak využívají na podporu investic do projektů, eh, garancí, půjček a tak dále. Podle posledních čísel komise ze září 2013 pouze 47 z těch 14 miliard, které byly zaplaceny do, eh, finan, do nástrojů finanční engineering na rok 2007 až 2014, byly vyplaceno finančním beneficientům. Když se podíváte do naší zprávy, tak je to malý nárůst z 37 na 47 i když ty fondy stouply z 8 na 14 miliard. Tyto nástroje jsou však komplexní a obtížně se vyučtovávají, takže veřejná kontrola je pak náročnější. Proto Účetní dvůr doporučuje, aby komise zajistila, aby příspěvky Evropského rozpočtu do těchto nástrojů skutečně odrážely potřeby cashflow a byly řádně vyučtovány. Vážení poslanci, rozpočet Evropské unie je utrácen. Otázka je, mm, jak velká část těchto výdajů nebyla vyložena v souladu s pravidly. My jsme provedli výroční audit, abychom eh, k tomu vydali své prohlášení ohledně spolehlivosti účetnictví Eh, v případných nesrovnalostí některých transakcí. Stejně jako v minulých letech v tomto programovém období účetní dvůr uzavřel, že jako pravidla eh, příjmy v roce 2013 jsou v pořádku, finanční závazky jsou v pořádku, eh, platby jsou tímto také ovlivněny. My jsme na tyto, k těmto závěrům dosáhli, eh, dospěli, že jsme eh, vybrali mm, vzorky výdajů a účtů. Eh, mm, jsou to tedy odhady, co se týče rozpočtu jako celého. V roce 2013 jsme odhadovali chybovost 4,7 ve srovnání s 4,8 v roce 2012. Jak víte, odhadovaná chybovost je nad, eh, ten, eh, nad tím Prahem závažnosti, který je 2% ve všech letech, kdy jsme dělali audit. V roce 2013 téměř všechny oblasti výdajů byly postiženy eh, významnou chybovostí. Jediná výjimka bylo 10,6 miliard euro, na, která Evropská unie vydala na vlastní administrativu. Chyby E, nastávají nejenom v operačních výdajích, ale také tam, kde Evropská unie vynakládá své fondy. <clears throat> Odhadovaná chybovost je vyšší v těch oblastech, kde odpovědnost za řízení fondu je sdíleno komisí a členskými státy. Na rok 2013 odhadovaná chybovost pro 80 fondů je v společném řízení je 5,2 V jiných oblastech, které jsou většinou zpravovány přímo Evropskou komisí, je to 3,7 Stejně jako v roce 2012. Mm, regionální politika a rozvoj venkova jsou nejvíce náchylné k chybovosti. Výsledky auditu ukazují, že aplikování interních kontrol může vést k zlepšení. Jak jsme konstatovali v naší zprávě, Komise národní orgány přijaly korektivní opatření eh, v souvislosti s chybovostí identifikovaných v transakcích, které eh, účetní důvod prověřoval. Od naš, odhadovaná chybavost by byla mnohem vyšší. 6,3 spíše než 4,7, pokud to opatření nebyla přijata. To ilustruje efektivitu korekčních mechanismů, které e, mají e, sloužit k prevenci a detekci a korekci chyb. Národní orgány měly k dispozici dostatečné informace na korekci chyb, které ten účetní dvůr zjistil, dříve než si vyžádají uh, úhradu. Toto by mohlo snížit celou chybovost 6,7 na 2 Podle názoru četního dvora všechny státy by měly přijmout kroky, aby snížili chybovost a zlepšili kvalitu informací k fungování kontrolních systémů. I když eh, četní dvůr jako nezávislý auditor by neměl kompenzovat eh, nedostatečný management, je naší povinností říci, zda Eh, ta prezentovaná čísla jsou odrazem reality. Spolehlivým odrazem reality. Výsledky ukazují, že komise možná podceňuje skutečnou míru rizika. Pokud komise a členské státy mají snížit významně chybovost, budou muset generovat lepší informace o chybách ve výdajích a korektivních akcích, které, krochcích které přijali. Především musí řešit zdroje problému. E, v naší zprávě jsou informace o typu chyb, které by měly národní orgány e, sledovat. Typické příklady. Firma žádá o fondy jako malý podnik, přičemž ve skutečnosti vlastní velká firma. Manager, manažer le, letiště například uděluje kontrakty které, způsobem, který neodpovídám pravidlu, nebo v případě farmářů eh, také dochází k chybovosti. To znamená, zdroje chyb jsou eh, jen nároky na eh, nespůsobilé výdaje, porušování pravidel pro veřejné zakázky, nesprávné deklarace, eh, deklarování zemědělských ploch. Finanční manažeři by se měli zaměřit na prevenci, detekci, korekci chyb, které vznikají z těchto důvodů. A měli by eh, mít na paměti důležité pravidlo, že aby bylo zajištěno efektivní Eh, využívání fondů pro dosahování politických cílů. Vážení poslanci, během let 2007 až 2013 eh, se mm, mm, zpráva evropských fondů zaměřovala na vynakládání dostupných prostředků, na eh, dodržování pravidel a teprve poté do, v omezené míře na dosahování výsledků. Toto odráží základní eh, problém eh, evropského rozpočtování. Úředníci na evropské i národní úrovni jsou pod tlakem, aby vynakládali ty peníze, utráceli peníze, jinak o ně přijdou. Ale chybí jim motivace, aby s těmi penězi dosahovali nějakých výsledků. Proto eh, řídící systémy jsou vytvořeny k využívání dostupných zdrojů, dodržování pravidel, spíše než dosahování výsledků. To se musí změnit. Pokud se má e, situace zlepšit. V kapitole 10 naší výroční zprávy je řada pří, příkladů z 19 zvláštních zpráv, které přijel e, účetní dvůr v roce 2013 jak by, eh, tedy, eh, což ukazuje, jak by zaměření na výsledky mohlo zlepšit situaci. Eh, iniciativa komise je byla přijata k podpoře kultury, dosahování výsledku a lepšího fungování. To musí být, tak to musí fungovat na evropské i národní úrovni, aby byly co nejlepší výsledky dosahovány s omezenými zdroji. Třeba mít příslušné pobítky, a v naší zprávě říkáme, že nebo konstatujeme eh, specifickou roli, kterou hrají ty, co dosahují ty výsledky. Mm, co se týče finančních pobítek pro členské státy, je nutné mm, odsouhlasit předem cíle a získat spolehlivé informace o jejich dosahování. Lepší informace o dosažených dosahování cílu je předpoklad pro efektivnější e, odpovědnost aktérů na evropské úrovni. V posledních letech došlo k vývoji v oblasti hlášení výsledků, především hodnocení e, výroční zprávy strany komise podle názoru účetního dvora se ten rámec musí zlepšit, především proto, že příliš fragmentovaný dostatečně nepokrývá důležité prvky, jako je přidaná hodnota Evropská unie a pokrok směrem ke strategii 2020. Jak jsem řekl na začátku, není to otázka volby mezi utrácením peněz, pardon, tady jsem přeskočil stránku, to do what I was saying, we make three specific... Tedy máme tři konkrétní doporučení na komisi. Především navrhnout koherentnější rámec hlášení výsledků při příští revizi finančního nařízení. Za druhé, schrnout pokrok směrem k cílům 20, Evropy 2020 ve výroční hodnotící zprávě a dále, za třetí, dále rozvíjet mm, mechanismus eh, komise, aby eh, mm, převzal odpovědnost za příspěvek eh, vynakládání evropských peněz pro dosažování cílů. Evrop, řízení rozpočtu by mělo být, mohlo a mělo být lepší. Nejde o to vybrat mezi, mezi utrácením peněz, dodržováním pravidel a dosahováním výsledků. Jde to o tom spravovat a řídit to tak, aby všechny tři cíle současně byly dosaženy. Je o to, aby evropský rozpočet byl e, lépe e, řízený s jasnými cíly a jednoduchými e, pravidly. To jsou tedy lekce, které máme z let 2007 až 2013. Je to také v našem přehledu o výdajích na zemědělství a kohezi. Ehm, ve své mm, výroční zprávě ukazujeme, že účetní dvůr chce využívat auditu pro pomoc evropským institucím, parlamentu, členským zemím, jak nejlépe využívat evropské fondy, dosáhnout výsledky, které občané očekávají od nás. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jako zpravodajka mám výhodu, že tu zprávu jsem obdržela již den předem, mohla jsem si ji pročíst s předstihem. A proto bych vám, vašemu týmu a ostatním členům eh, účetního dvora chtěla poblahopřát k vaší zprávě a děkuji všem za celý náš výbor a také za celý Evropský parlament. Děkuji, protože jste nám skutečně dodali velice důležité informace. A milí kolegové, my se tady nebudeme zabývat pouze výroční zprávou a jejím schrnutí, ale máme také tento další dokument a to jsou v podstatě to, co jsme požadovali jakožto doporučení specifická pro jednotlivé země v rámci posledního absolutoria. Dostali jsme to od účetního dvora, je to Eh, zemědělství a komise eh, přehled výdajů 2007 až 2013. Je to takové celkové skrnutí výsledků implementace rozpočtu v, této, v tomto období. Takže i za to vám děkuji mnohokrát, protože nás to přibližuje našemu cíli a totiž nezapomínat vývoj, eh, který vzniká rok od roku, ale schrnout ho do důležitých výsledků. Takže ten dokument je velmi důležitý. Děkuji, já se s ním budu zabývat v rámci absolutoria. Ještě jednou vám děkuji mnohokrát, velice si vážíme toho, že eh, skutečně jste splnil naše přání, přání parlamentu a tím nám velmi pomáháte v naší práci. Ráda bych zde přivítala předsedu eh, výboru pro rozpočet, eh, pana Atujo, děkuji vám, eh, Velmi se vás vítám a jsem velice ráda, že jste se stal náhradníkem v našem výboru. A dříve, než přijde paní komisařka Georgieva, tak bych ráda podotkla několik věcí jako zpravodajka k výroční zprávě. Takže začnu tím číslem 4,7. Toto číslo nám nedovoluje říci za ten trend minulých let. Totiž to, že se tady uh, zvyšovaly nesrovnalosti, za ten trend je skutečně zastaven. Jsme velice blízko čísla z minulého roku, což bylo 4,8%. Tady máme 4,7% výdajů, které byly, eh, v, které nejsou tedy v pořádku a to je obrovská částka v eurech, to není nic malého. Eh, tady už máme zahrnuty finanční opravy a eh, v této částce a účetní dvůr poprvé kvantifikoval finanční opravy, tedy dal nám jasnou hodnotu a říká, že ty opravy mají hodnotu 1,6%, což znamená asi 2,3 miliard eur. Když se podíváme na finanční opravy a e, vlastně připočítáme k těm 4,7%, e, tak již jsme u 6,3%, e, což je téměř 9,4 miliard eur, které byly nějakým způsobem nesprávně vynaloženy. To je, myslím, důležitá částka a je důležité, abychom přesně tady věděli, jak vypadá výsledek implementace rozločku. Proto si myslím, že bychom měli vycházet z té částky 6,3% a ne pouze z částky 4,7%. Ještě jednou bych se ráda vrátila k dokumentu, který tento rok jsme obdrželi poprvé. Tento dokument nám ukazuje, že země s největšími problémy, Řecko, Rumunsko či Itálie, E, ty finanční prostředky dokážou čerpat také nejpomaleji, proto bychom zde měli zajistit to, abychom se jasně zabývali tím, kde jsou přesně problémy při implementaci evropských peněz v rámci členských zemí a jejich zprávy. Na rok 2013 e, jsme měli lehce pozměněné pořadí těch e, největších vyníků, tedy zemí s největší chybovostí v regionálních fondech. Již nemáme Českou republiku, ale Slovensko. Pak zde máme Velkou Británii, Španělsko a Belgii. A v oblasti zemědělství tady máme Rumunsko, Bulharsko, Portugalsko a Řecko v popředí. To jsou naši starý známí, ale tam také několik nových zemí. Prosím. A paní předsedkyně, já bych rád věděl, z jak o jakém dokumentu hovoříme, neboť my ho k dispozici nemáme. E, o jakém dokumentu tady konkrétně hovoříte? Nehovoříte o té výroční zprávě. Takže jaký dokument přesně tady máte k dispozici, co máte na mysli? My jsme to neobdrželi, koordinátoři rovněž ne. A to je škoda. Bývali bychom si přáli, abychom ho měli také k dispozici, protože bychom mnohem lépe mohli e, naslouchat vašim vyjádřením. Genau. Wir, wir werden die Frage gleich anschauen. My tu otázku i hned objasníme. Je to ten malý dokument, Barcas ho má, takže členové by ho mít měli venku, respektive zde vzadu v sále by měl být také v dispozici. Takže mm, členové vyzýváme, aby, se tedy, aby si vzali ten dokument. Also in den, ja, genau, liebe Frau Kollegin Sanders, Eh, vy jste tady vnesla chaos do sálu, děkuji vám, ale právě jsem eh, se doslechla, že ty dokumenty máte ve svých poštovních přihrádkách, takže pokud si tam je pravidelně eh, pro nich, do nich chodíte, tak byste je měli. A nyní zde, když jsme již přerušili, přivítám paní komisařku Georgievu a potřesuji rukou, když mám tu příležitost v důsledku našeho přerušení. Milé kolegyně a milí kolegové, budu pokračovat v hodnocení zprávy. Opakuji, dokumenty mají všichni k dispozici, takže každý si dokument může vzít a nahlížet do něj. Čím rychleji se uklidníme, tím rychleji budeme moci pokračovat v naší práci. Děkuji. Milá paní kolegyně, děkuji vám. Ráda bych tady se podívala na řešení několika důležitých otázek společně s vámi. Tyto naléhavé otázky jsou následující. Pomocí zprávy účetního dvora jasně vidíme, že správní orgány členských států stále ještě nepracují dostatečně kvalitně. A účetní dvůr to zjistil již po 26. takže letos slavíme skutečně smutné jubileum. Informace, které e, poskytují členské státy Evropské unii o implementace prostředků přímo na místě, nejsou spolehlivé, říká účetní dvůr. A já bych tady nerada, respektive zmíním tady vědomě slovo lživé, Máme tady míry chybovosti, které z, ve 3 až 40 76, 67 případů byly zvýšeny. A například v oblasti zemědělství tady máme 6,7 chyb, a v rámci tohoto absolutoria se budeme muset zabývat tím, proč generální ředitelství pro zeměství říká, že míra chybovosti v oblasti eh, rozvoje venkova je 5,2%. Dále se musíme zabývat tím, že generální ředitelství regio říká, že míra chybovosti je 2,8%, ale učední tvůr říká, že to je 6,9%. Eh, to nejsou zanebatelné částky, které bychom mohli jen tak ignorovat. A já děkuji, jsem velice vděčná účetnímu dvoru za tyto příklady, protože nám jasně ukazují, že se budeme muset intenzivně obrátit na členské státy. Když se podíváme na projekt TSF, e kde v podstatě ve všech státech nalezáme důkazy toho, že jakmile platí Evropská unie, tak se navýší eh, peníze pro eh, účetníky, kteří to spravují, kteří pak dostávají mnohem vyšší platy než národní úředníci. Tady chci říci, že Evropa skutečně není tady proto, aby byl zneužíván evropský rozpočet, to je nepřijatelné a já výslovně děkuji účetnímu dvoru, že nám ukázal takovéto případy. Velké téma v regionálních fondech jsou státní subvence a pan předseda Caldeira respektive bych ho chtěla poprosit, pana předsedu, zda by nám nemohl vysvětlit něco o tom, zda ehm, nepř- přípustné subvence v tomto případě jsou spíše nějakou náhodou, anebo zda máme vycházet z toho, že zatím se skrývá spíš nějaký systém, což by bylo závažné dále. Kvalita řízení na místě, to je velký téma i pro účetní dvůr. Již deset let, já jsem členkou parlamentu, deset let je to tématem a proto se musíme zabývat i tím, Eh, co přináší ty semináře, veškeré ty tréninky a další vzdělávání, které platí dalovnivý poplatník ve víře, že se to vyplatí. Dnes jsme po 26. slyšeli, že je to vždy ty též úřady a orgány, které dělají ty též eh, chyby. Některé máme eh, v té seznamu top ten nejlepších desetích dlouhou dobu. Takže i tímto sebe budeme muset zabývat v rámci procesu absolutia dále. Střety zájmu v členských zámích, ty samozřejmě brání správní orgány v tom, aby řádně pracovali, tedy aby mohli chyby nalézat a korigovat, kde chce korigovat, tak musí vlastně eh, jak si bojovat proti těm, kteří financují ty projekty. A eh, samozřejmě je důležité si uvědomit, že ti, kteří jsou do toho zapojeni, to jsou také volení politikové na místní, regionální, národní úrovni. A takový to správní úředník má strach, že by se znelíbil a raději na, film, na problém například nepoukáže. Finanční opravy nám nepomohou ten problém skutečně vyřešit, protože nepomohají k tomu, abychom dosahovali našich cílů, což je například trvalý růst a zaměstnanost. Finanční opravy eh, vlastně mají mají za dopad, jako dopad pouze to, že lidé strnou poněkud méně peněz, ale na tom, že ty výdaje byly v zásadě špatné, nemění vůbec nic. A po celá léta nic nezměnili. Proto je třeba se zabývat i smyslem finančních oprav, neboť finanční opravy ty věci neléčí. Jejich důsledkem je pouze to, že daňový poplatník, který nej, nejdříve zaplatil do evropského rozpočtu, bude znovu ještě muset platit do národního rozpočtu, ze kterého se to potom odvede do evropského. To je tedy také důležitá problematika. Dále, Zpráva peněz zůstává achilovou patou, vždycky byla. Já přijdu s návrhy, předložím je výboru, jakým způsobem bychom se k tomu mohli postavit, vy se k tomu pak vyjádříte. Evropský účetní tvůr poukázal na důležité problémy pomocí této zprávy, Situačně, například situace finančních nástrojů, tedy evropské půjčky. Tady máme dva problémy, které spolu nesouvisí. Za prvé, banky, které jsou do toho zapojeny, si nechávají peníze a tím vylepšují své rozvahy, namísto aby tyto peněžní prostředky dávaly konečným příjemcům. Pouze 47% poskytnutých peněz dosáhnou konečného příjemce. Já se ptám, jak to eh, tedy, vždyť tam máme pravidla, jak je možné, že navzory těm pravidlům eh, k tomuto dochází. Já jsem byla zpravodajkou pro tato pravidla. Takže další věc, kde se budeme muset detailně zabývat tím, jaký je ten hlavní problém s finančních nástrojů, proč tady nefungují. A proto prosím účetní dvůr, aby nám ještě jednou řekl, proč ta stávající pravidla nejsou schopna vyřešit ten problém. Nejsou dodržována, nebo ta pravidla nejsou správná jsou v nich chyby. To musíme jasně zjistit. Další problém s finančními nástroji je zásadní. Vidíme, že Evropská unie čím dál, platí za čím dál větší část projektu. Někdy je to 50 nebo i 70 Tímto se snižuje národní účast a také účast samotných provozovatelů projektu a Unie platí čím dál tím vyšší částky. Tady by bylo dobré, abychom dostali přehled o tom, kolik projektů se vlastně tímto způsobem smíšeného financování stalo již čistými evropskými projekty. Pan Caldeira řekl, že to je první absolutorium nového parlamentu a tradičně je to takové speciální absolutorium. Eh, nová komisařka, paní komisařka tradičně za to odpovídá, ano, respektive je za to kompetentní, ale nemůže za to odpovídat, protože komise je nová. Já doufám, že jako zpravodajka budu moci pomoci novým kolegům a kolegyním se zhostit jejich práce. Já si vzpomínám dobře na rok 2004, mé první absolutorium. Tehdy nebyl předložen ani jeden pozměňovací návrh ke zprávě eh, účetního dvora to je právě zpravodaje. Doufáme, že to letos tak nebude, ale Upozorňuji vám na tom, že není to snadná práce na absolutoriu. Jsem velice ráda, že jsme si rozdělili na předsednictvu výboru tuto práci na absolutoriu. Kolegyně Vogen, regionální záležitosti paní Labajová, sociální výzkum, kolega Nika a rozvoj kolega Šoltis a budou pracovat na obsahu, pak mi to poskytnou a já se eh, budu odpovědna za oblast zemědělskou a rozpočtovou. Mm, doporučení učení odvada je pro nás důležitou šancí. Já se ptám, jak to souvisí s finančním nařízením, které máme momentálně také na stole. Pane předsedo, já zvažuji, zda bychom u těch zvláštních zpráv, které nám dovolují rychle dostat od účetního dvora informace, zda bychom zde v tomto případě neměli zkrátit kontradiktorní postup či zcela zrušit, tak, abyste v komisí mohli vstoupit do neformální výměny názorů, vyjasnit věci, abychom tady neměli tu formalizaci celého postupu, která nám akorát krade čas. Takže bychom ten kontradiktorní postup nahradili postupem, který bychom přenechali vám, na vás. To by mě zajímalo, co si o tom myslíte. Ještě jednou vám děkuji za náš výbor a vítám zde paní komisařku Georgievu, které bych nyní velice ráda předala slovo, aby nám mohla vysvětlit, jak na celou věc nahlíží komise. Prosím. Thank you very much. Děkuji paní předsedkyně a zpravodajko zároveň pane předsedo Caldeiro, eh, vážení členové a členky tohoto výboru a účetního dvora. Je to vlastně poprvé, kdy zde zastupuji komisi jako osoba odpovědná za absolutoria. A na začátku chci uvést, že jsem si plné, plně vědomá eh, velice obtížného úkolu, eh, který přede mnou stojí a beru si to k srdci. Jak pan předseda Juncker již řekl ve svém projevu v parlamentu zcela nedávno, tak Evropa přišla o svoji důvěryhodnost a důvěru občanů. A náš naléhavý úkol je tedy opět tuto důvěru získat. A pro nás, pro komisi, to je e, primární odpovědnost, ano, a Eh, absolutorium, tedy eh, ten postup, který umožňuje Evropskému parlamentu, aby vyhodnotil a vyjádřil se k finančnímu řízení, tak jak ho provádí komise, tak toto v tom kontextu, v tomto kontextu je velice cený aspekt. Zpráva, která se dnes zde předkládá, tak já jsem včera večer, pane Caldeiro, si přečetla vaši zprávu. A tato zpráva se týká roku 2013, tedy posledního roku minulého předchozího finančního rámce. A mm, což je velice významný fakt, poněvadž to znamenalo rekordní výši plateb 148 miliard euro bylo vyplaceno na platbách což znamenalo velkou výzvu při eh, realizaci finančních kontrol. Děkujeme eh, účetnímu dvoru za to, jak se zhostil úkolu posuzovat a posoudit eh, naši činnost. Děkuji osobně panu Kaldejrovi. Vítáme zjištění ve zprávě a doporučení ze zprávy. A kromě pár z nich Eh, my tato doporučení bereme jako konstruktivní příspěvek, který má pomoci komisi, aby lépe zlepšila svůj finanční management, což je náš společný cíl i když asi pravděpodobně eh, chybovost eh, u plateb je pořád ještě za tou hranicí závažnosti, tedy nad dvěma procenty. Tady souhlasím eh, s paní předsedkyní, to již trvá vlastně 20 let, smutné výročí. A já jsem ale ráda, že zjištění zprávy ukazují, že jsme zastavili ten trend, kdy docházelo pořád ke zvyšování míry chybovosti a doufáme, že se zvrátí, jak to teď vypadá, protože pravděpodobně teď to bude 4,7%, když to v předchozím roce 2012 to bylo 4,8%. A vlastně to se děje mm, přesně v roce, kdy jsme eh, měli největší objem plateb, které jsme museli realizovat. Já doufám, že to je indicie toho, že úsilí komise, eh, tak jak jsme to prováděli léta a léta, konečně se vyplatilo. Samozřejmě v tom musíme pokračovat a ještě zintenzivnit toto úsilí. Jsem ráda, že účetní dvůr, jako v minulosti, uzavřel eh, výrok tak, že E, e, tam e, nedochází k velice závažným nesrovnalostem a že v podstatě ty administrativní výdaje komise jsou pod hranicí 2% a v podstatě ve všech oblastech výdajů jsme dostali pozitivní výrok. Já vím, že účetní dvůr identifikoval konkrétní problémy, které se týkají transakcí v takzvaném sdíleném managementu, především v oblasti soudržnosti a zemědělství. A zde opět bych ráda eh, souhlasila s panem předsedou v tom, že je zcela zásadní, aby členské státy se stotožnily s těmito politikami a na tom budeme pracovat ve všech oblastech. Složitost pravidel, eh, především veřejná zakázky, státní pomoc, oprávněnost výdajů a tak dále, to představuje velké riziko, především pro kontroly v terénu a to se musí zlepšit, proto musíme poskytovat školení, musíme poskytovat pobídky, proto aby se prováděly korekce v okamžiku, kdy, eh, se, eh, kdy dochází k prověřování, k inspekci a aby tedy se lépe toho zhostily vnitrostátní orgány. A co může udělat komise, aby řešila problém vysoké míry chybovosti v členských státech? Takže pokud jde o prevenci, tak my jsme přijali opatření, abychom zlepšili eh, řízení a kontroly v členských státech tak jak je provádí jejich orgány. Připravili jsme guidelines, tedy ty základní směry, školení jsme zlepšili, pomohli jsme vybudovat kapacity, ale pokud skutečně ještě pořád dochází k chybám, hm, tak komise má své povinnosti, které musí plnit, což jsme udělali vždy, tak abychom ochránili evropský rozpočet a použili jsme korektivní opatření. Dovolte, abych vám dala pár příkladů komise aplikuje striktní politiku v tom, že přerušuje, pozastavuje platby, jakmile eh, zde jde, eh, je důkaz o tom, že dochází k slabinám v řízení plateb eh, a ty platby pouze opět nastartují, pokud dostaneme důkaz o tom, že došlo k nápravě a že se i zlepšil systém, který způsobil ten mm, eh, problém. Většinou to znamená, že tam musíme často vyslat inspekci, auditory, a nebo eh, to provede ten příslušný vnitrostátní orgán. V zemědělství systematicky komise eh, vymáhá od členských států ty nezákonně vyplacené částky, tak jak to vyplývá z auditu, což významně snižuje asi o 2% riziko pro Evropskou evropský rozpočet a mm, v podstatě vždy to, ty kontroly a ta náprava proběhne až následující rok, rok poté, co byla částka vyplacena, ale přesto to aplikujeme. A i my máme strategii, která vychází z vyhodnocování rizik a na základě toho jsme provedli konkrétní eh, systémové tematické audity, což je velice dobrá platforma pro zlepšování věcí. A zde my prověřujeme manažerské a kontrolní systémy a pomáháme, pomáháme tak členským státům, aby mohli lépe podchytávat chyby. A i díky účetnímu dvoru a jeho auditům, jeho zprávám, tak dochází ke zlepšení auditorských praktik eh, na straně členských států a komise je schopna i řešit tak eh, ty hlavní, tedy slabé stránky národních systémů řízení a kontrol a tak můžeme radit členským státům, jakou nápravu provést. Máme zde eh, poznámku číslo 6, která je eh, součástí naší výroční účetní zprávy a tam je přehled všech těch opatření, která Eh, mají finanční dopad s tím, že samozřejmě jsme vzali do úvahy i ten několikaletý charakter jednotlivých programů. I jsme vydali tedy sdělení na ochranu evropského rozpočtu, které ukazuje, že korektivní a preventivní opatření zajišťují, že výdaje, které byly eh, vynaloženy při porušení pravidel, tak ty jsou vyloučeny z financování z evropského rozpočtu. A dále samozřejmě většina výdajů má několikaletý charakter a víme, že to je velice komplikovaný postup, tak většina finančních korekcí eh, mm, nezbytně nutně většinou se realizuje až poté, co částky byly vyplaceny. A právě proto komise má za to, že roční míra chybovosti podle účetního dvora je třeba, eh, je třeba abychom ji viděli i v, té, v tom kontextu, že ty programy a ty výdaje jsou několika leté a já ještě o tom budu diskutovat s určitým dvorem, tedy jak vlastně sladit to, že ty zprávy jsou roční a na druhé straně mm, ta povaha našich programů je několika letá většinou. V roce 2013 komise eh, korigovala nebo získala zpět 3,4 miliard euro, což představuje 2,3 veškerých plateb, které se provedly v tom roce a za posledních pět let průměrná částka finanční korekcí byla 2,9 miliard ročně, tedy průměru 2,2 veškerých plateb. Tato čísla ukazují, že Významná část výdajů, eh, které byly realizovány při porušení zákona, to se korigovalo a získalo zpět v následujícím roce. No, samozřejmě, nebo alespoň tedy v okamžiku, kdy se uzavírají ty programy, tak eh, tam potom eh, ta opatření eh, korigují většinu chyb. Pokud je o programové období 2014 až 2020, máme nová pravidla, která umožňují komisi, aby posílila dohled nad výdaji. A zde bych velice ráda zde mm, eh, jednala i s účetním dvorem, jak implementovat tato pravidla ku prospěchu eh, řádné aplikace. Za prvé, jde o zjednodušení. Eh, zjednodušené výdajové alternativy, tedy snižujeme administrativní zátěž pro konečné příjemce. A jak i říká ve výroční zprávě účetní dvůr, ano, tak to potom bude menší riziko pro chybovost. Ano. Takže budeme zjednodušovat tam, kde to půjde. Harmonizace pravidel mezi jednotlivými fondy, jako nová pravidla pro přerušování a pozastavování plateb ve zemědělství. To umožní abychom byli i v souladu s těmi nejlepšími zkušenostmi z fondu soudržnosti. Dále soudržnost. E, ty průběžné platby e, jsou předmětem e, desetiprocentního zádržného až do doby, než jsou akceptovány konečné, ještě akceptováno konečné vyučtování. Dále vážné nesrovnalosti, nedostatky v kontrolním systému, tak jak to zjistil účetní dvůr, které postihují účetní výkazy členských států, takže zde tedy my budeme se tímto inspirovat dále manažerská prohlášení na, a e, potom ta národní prohlášení, která e, členské státy vydávají na dobrovolné bázi. Zde chci zdůraznit, že v příštích dnech budeme zveřejňovat i doporučení, která vyplývají z těchto národních deklarací, národních prohlášení. A to je vlastně Tady jde o to, abychom eh, eh, ty členské státy přiměli k tomu, aby se politicky stotožnili s těmito systémy kontrol. Dále kombinace tedy těch čistých finančních korekcí s tím, že se i pozastavují platby, tak to je efektivní způsob, jak eh, přimět členské státy, aby zlepšili manažerské a kontrolní systémy s tím, že komise, pokud to bude nutné, přijme další opatření. Já doufám, že prohlášení účetního dvora, tedy DAS a míra chybovosti, je třeba, abychom to to analyzovali v, eh, v kontextu tedy významných výzev a problémů, kterým čelíme nyní. A to se týká třeba soudržnosti a zemědělství. Tam jsme si stanovili ambiciozní cíle, které se těžko realizují. I přes naše úsilí zjednodušit tyto politiky, tak eh, jsou to politiky velice nákladné a těžko kontrolovatelné. Mm, takže naše eh, eh, korektivní kapacita mm, eh, vedla k tomu, že členské státy investovaly velké zdroje do kontrolních systémů, například zemědělství, náklady na kontroly činí asi 4 miliardy ročně. A já myslím, že Teď jde o to, jak zlepšovat efektivitu manažerských a kontrolních systémů. To je velká výzva, ale Mm, bez toho, aniž bychom přidávali další eh, byrokracii a náklady, tedy jak skombinovat zjednodušování s efektivnějšími kontrolami. Eh, v, tom, eh, v usnesení o absolutoriu za rok 2012 Evropský parlament zdůraznil velký počet závažných závazků v oblasti právní, auditorské, institucionální a účetní a finanční a bývalý předseda Barroso vás o tomto ujistil, i můj bývalý eh, kom, kolega komisař Šemeta eh, nás o tom ujistili a potom i v roce 2012 jsme vydali sdělení, na základě doporučení z absolutoria a komise se zavázala, že bude plně implementovat celou řadu eh, kroků tak, aby se snížila míra chybovosti. A dnes bych chtěla říci, že já zcela eh, se zhostím tohoto úkolu a tohoto závazku a budu monitorovat eh, jednotlivé kroky a budu vám podávat zprávy o tom, co se podařilo a co ještě bychom měli udělat. A jak jsem již řekla, finanční účetní rok 2013 byl poznamenán eh, eh, vysokou mírou plnění realizace, tedy čerpání z rozpočtu. Hodnota aktiv EU je stabilní ve výši 155 miliard euro a eh, i náš účetní, hlavní účetní, bude vám k dispozici a případně vám dále poreferuje v této věci. A nakonec dovolte, abych zmínila velice významný bod který také eh, vyplývá ze zprávy účetního dvora, a to je nutnost eh, posílit úsilí eh, pokud jde o výkonnost, výkonnostní management, takzvaný performance management. Váš výbor také hodně se k tomuto vždycky vyjadřoval. Komise nyní pracuje na tom, že chceme mm, budovat takovou kulturu zaměřenou na výkonnost a efektivitu a účinnost všech našich politik podle mě to je zcela zásadní. Pokud skutečně chceme co nejlépe, tedy nejefektivněji využívat peníze našich daňových poplatníků a pokud opět chceme získat jejich důvěru. Stručně tedy dovolte, abych vám řekla, o co nám jde v této oblasti. Za prvé, Eh, několika letý finanční rámec, tedy na leta 2014 až 2020 a v, mm, ta, s tím spojená finanční pravidla, tak ta stanovují zdravý základ pro to, abychom efektivněji vynakládali peníze. Tedy zdravý finanční management a ochrana evropského rozpočtu, to jsou priority nové komise a určitě to uvidíte v každém přípisu, dopisu pana eh, mm, předsedy Junckera, tak jak to posílá novým komisařům, že mu jde především o toto. Nová generace programů e, e, již klade důraz na výkonnost a přidanou hodnotu. O to jde přece pro naše občany. Jeden z klíčových výdobítků vývojů v této oblasti, že e, jsme nyní do rozpočtového cyklu zabudovali ty dlouhodobé výkonnostní ukazatele, tedy už měříme výkonnost. A potom i jsme přijali různé tedy akty, různé předpisy a dohody pro implementaci tohoto rámce a ty jsou více orientovány na výkonnost. A jde o tři hlavní věci. Za prvé máme e, takový soubor cílů, které třeba dosáhnout. To je propojeno s cíly Evropa 2020 s tím, že je to propojeno s, e, s výkonnostní rezervou ve výši 6% pro politiku soudržnosti a e, ten, kdo si bude dařit lépe, tak za to bude odměněn. O to tady jde. Potom máme ukazatele pro monitorovací proces při implementaci jednotlivých cílů, takzvaných milníků a konečných cílů a potom máme i i další jsme přijali opatření, organizační opatření pro lepší monitoring a vyhodnocování eh, údajů, tak aby skutečně to byly data, která jsou nezbytná pro to, abychom eh, byli schopni vyhodnotit, do jaké míry ty programy nesou přidanou hodnotu, zda jsou efektivní a mají dopad vůbec na ekonomiku a společnost jako takovou. A ještě nyní teď mm, spolupracujeme s různými komisaři, kteří mají v portfoliu ty velké programy, eh, tak abychom eh, tak vytvořili takové tvrdé jádro v komisi a především jde o eh, stanování cílu ex ante a o to jde v našich e, plánech. A potom jde o e, systematické zprávy ex post, které je třeba vydávat. To je e, klíčem k měření výkonnosti a to, se bude, to bude platit i pro tu zprávu, takzvanou, takzvanou hodnotící zprávu podle článku 318 smlouvy. Za druhé, podporuji doporučení tohoto výboru. To znamená vytvořit interinstitucionálně pracovní skupinu, která se bude zabývat výkonností a to podporuje Evropský parlament také a já hodlám tedy zahájit dialog s dotčenými orgány, organizacemi, abychom si stanovili podmínky fungování této skupiny, abychom to udělali co nejdříve. Za třetí hodláme i pokračovat v obezřetnostním přístupu, to znamená opatrně budovat eh, systém efektivního řízení a měření, protože E, e, výkonnost bude fungovat pouze, pokud se zaměříme na podstatné věci. E, protože o to jde v té výkonnosti. Tam se měří samozřejmě to, co se snadno měří, ale často se měří věci, které nejsou zas tak důležité. Takže to je třeba vzít vážně. Budeme opatrně tedy Eh, pracovat na tom, aby eh, budeme tedy pracovat s principem obezřetnosti, aby toto riziko, že budeme měřit nepodstatné věci, nevzniklo. A eh, nám jde tedy o výsledky a samozřejmě e, kritickou otázkou teď je e, čas, který máme e, k dispozici pro projednávání zprávy účetního dvora, protože často dopad vždycky lze hodnotit pouze rok poté, po té, co nějaká událost vznikne. Takže tady je vždycky takový velký časový posun a to je třeba nějak vyřešit. A potom i rámec pro eh, monitoring eh, podle článku, 300, podle článku 318, eh, pardon, podle této zprávy i hovoří o tom, že dopady v podstatě toho našeho konání teď lze vyhodnotit až v roce 2016 až 2017 a plně je, i bude možné nějak vyhodnotit, identifikovat až od roku 2020. Je tady tedy vždycky velký časový posun. Samozřejmě je před námi hodně práce, musíme řešit eh, vysokou míru chybovosti a mm, čeká nás hodně práce v tom, abychom skutečně uh, Eh, eh, v lidech vybudovali takovou kulturu výkonnosti, aby se zaměřovali na výkonnost eh, a efektivitu. A budeme pracovat tedy na obou aspektech, to znamená, neobětujeme jeden aspekt ve prospěch druhého či naopak. A také vám chci slíbit, že já sem budu chodit tak často, jak paní předsedkyně budete mě chtít zde vidět. Dnes bohužel to je den, který zapadá do první schůze komise, nové komise, to znamená, budu se muset omluvit, že nebudu schopna zde zůstat až do konce, protože tam na programu komise je jeden bod, ke kterému se musím vrátit, u kterého musím asistovat. Ale jenom jsem chtěla říci, že eh, se zde zavazuji, že jsem na váš výbor budu chodit, jak si budete přát. Děkuji. Paní komisařko, v Německu máme přísloví, které říká, že nová košťata dobře metou a proto doufáme pro nás i pro vás, že se naše práce povede, a protože váš výkon, vaše práce, kterou odvedete a také spolupráce s námi je pro nás velice důležitá. Doufáme, že tady bude dobře fungovat. O slovo se přihlásila řada kolegů a já tady eh, začnu s předsedou výboru pro rozpočet. Prosím. Madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říci, že skutečně mám velkou radost, že jste mě tady přijali ve vašem výboru a je velice důležité, abychom měli velice úzký vztah, tedy úzký vztah mezi rozpočtovým výborem a výborem pro rozpočtovou kontrolu. A zde i já chci eh, poděkovat Evropskému účetnímu dvoru, eh, který skutečně vždycky nám předkládá velice cené informace, které musíme brát v potaz domnívám se, že parlamentní činnost je znamená i e, e, kontrolní činnost. My musíme dohlížet nad řádným užíváním veřejných prostředků. A já tady velice pozitivně vidím i tu základní orientaci, tedy vyhodnocovat veřejné výdaje, ale tady nejde o to pouze eh, eh, utrácet veřejné prostředky eh, jakkoliv. Tady musíme se zaměřit na to, že vynakládání veřejných prostředků musí mít um, přidanou hodnotu, musí být efektivní. A pane předsedovi a e, vaši kolegové z účetního dvora se tomu věnují, o tom hovoří. Také i evropské prostředky, ať jde o sociální fond, ať jde o fond soudržnosti a tak dále, takže e, to e, nemohou být prostředky, které by Eh, tedy eh, nebyly vynakládány a z nějakých tedy důvodů. Eh, potom i mm, e, potom jde i o e, to skonsolidovat e, naše účetnictví. A tady já bych se chtěl podívat na finanční situaci, na bilanci. Ta naše bilance ne, vypadá v čistém čísle negativně. 46 miliard negativní číslo, negativní saldo. To je dluh, který, nebo to je pasivum, které tedy eh, vzniklo v minulosti z titulu důchodu u nás tady, eh, tedy za bývalými poslanci. Ale eh, tedy Evropská unie má negativní bilanci asi 46 miliard, to jsem chtěl říci. Také mě velice zaujal fakt, co jsou ty finanční závazky, tedy finanční závazky, které to jsou tedy půjčky, výpůjčky a já se ptám, zdali v těch pasivech, které vy vidíte v rozvaze v bilanci, zdali berete do úvahy i to, co nebylo uhrazeno. E, v tom, co jste řekl, pane předsedo, vy jste zdůraznil, že tam je eh, velká prodleva mezi těmi závazky, takzvanými commitments, to jsou tedy závazky za hm, ty budoucí faktury a platbami. A v roce 2010 jsme viděli, že určitý počet faktur, které se dostaly komisi, sice na stůl, ale nebyly hned uhrazeny, poněvadž ty prostředky nebyly dispozici, poněvadž Eh, nebylo možné použít ty prostředky z fondu z nějakých důvodů. A já se ptám, pane předsedo, zdali účetní dvůr E, konkrétně se tímto zabýval? Zabýval se konkrétně situací toho, co nebylo uhrazeno a mělo být uhrazeno, to je asi 5 miliard na konci roku 2010, 11 miliard na konci roku 2011, 16 miliard na konci roku 2012, 23 miliard na konci roku 2013 to bylo a možná teď se blížíme 30 miliardám na konci roku 2014. A teď v předvečer trialogu, kdy budeme se dohadovat o rozpočtu na rok 2015 a teď eh, my máme opravné rozpočty k rozpočtu 2014, o těch se také bude jednat a já si myslím, že ten problém těch neuhrazených faktur, to bude eh, jaksi kámen úrazu při tom jednání mezi parlamentem a radou. Já se tedy ptám, pane předsedo, zdali eh, skutečně se také jste se zabývali těmi neuhrazenými eh, eh, fakturami a co si o to myslíte? My, my bychom to rádi slyšeli, protože my ani nejsme si nikdy jisti, kolik ta částka představuje, protože ty procedury se hrozně liší mezi jednotlivými státy. Ale nicméně vítám zde, jak se tomu účetní dvůr věnuje a já doufám, že parlament se bude určitě eh, inspirovat doporučeními vaší zprávy. Děkuji. Ráda bych eh, pokračovala koordinátor jednotlivých frakcí a slovo má Petr Zafama za EPP. Děkuji. A pane předsedo, také děkuji panu Kaderovi a paní komisařce Georgieva. Já mm, se pokusím být stručný a pokusím se eh, zaměřit na to, co považuji za eh, zásadně nejdůležitější. Začnu eh, poznámkou pana kalder. Mm, I když skutečně vítám všechno, co tady bylo řečeno, nebudu to detailně opakovat, protože to jsme už většinou slyšeli, ale jsou tady dvě věci Jedna z nich znamená, že pokud komise členské státy mají významným způsobem zničit chybovost, budou muset generovat lepší informace o e, chybách, výdajích a korektivních e, akcích. To se mi zdá, mm, mm, že je velice důležitá kvalitativní připomínka. E, znamená to, že systémy řízení EU a na národní úrovni jsou vytvořeny k využívání dostupných prostředků a Eh, respektování pravidel, ale už se nezamýšlíme nad tím, co se, co děláme s těmi penězi. Což mě přivádí k vám, paní Georgieva. Eh, je skvělé, že eh, hm, mluvíte o těch nejdůležitějších věcech, lepší fungování, kvalitativní zlepšení, měření fungování výsledku. To znamená, že tedy posuzujeme to, co máme posuzovat. Ale paní komisařko, když říkáte, že komise byla schopná řešit společně s členskými státy hlavní sídlé stránky a slabiny kontrolních systémů řízi, a řízících systémů pro identifikaci e, příčin chyb a možnění přijmutí nápravných opatření. Já chci říci ale, že ještě tam, tam jsme ještě nedospěli. Takže to zůstává um, pro nás jako nejdůležitější práce, kterou máme. Musíme hledat ty problémy. Já to říkám ve své otázce, řekl jsem to během slyšení s vámi. Nemyslím, že bychom měli být příliš znepokojováni tím mm, takzvaným naming and shaming. Zapomeňme na to, nemluvme o tom. Zaměřme se na to, kde jsou ty problémy, abychom mohli kvalitativněji měřit eh, výsledky toho, co děláme. To je takový kruh. V téměř všechny články už tam jsou, ale jeden nebo dva důležité články v tom řetězu chybí. Paní Dresle položila klíčovou otázku. Máme eh, mm, potřebnou legislativu? Potřebujeme další legislativu? A nebo ji máme, ale neřídíme se jí? Já mám, spíš bych eh, řekl, že to je to druhé. Máme více než dost pravidel a dost legislativy, ale skutečný problém je, že nevyužíváme ty nástroje, které máme. Když stavíme dům, tak víme, co potřebujeme, kladivo a řebíky a používáme je. A to musíme dělat. Já uh, nechci um, využít vše, veškerého vašeho času, jenom chci se zmínit k uh, zemědělství a kohezi. To, to je zpráva, o které mluvím, to je velmi zajímavé, protože to je možná, to jsou možná úplně první kroky v tomto eh, rozhodujícím postupu v tomto dokumentu máme v přílohách, v příloze dvě, Konečně je všech 28 ze členských států. Je to velice, je to zatím jenom první krok, když se podíváme na tu tabulku. Okamžitě si uvědomíte, že s touto tabulkou stále nejsme schopni ten dům postavit a zatlouct ty řebíky. Jsme jako slepí, slepí stavaři. Nevíme, na, kam se máme zaměřit, co přesně bychom měli měřit, abychom využívali lépe peníze daňových poplatníků, což, jak je, vím, je, paní komisařko, společný cíl pro nás a na to já se těším příštích pět let. Děkuji. Děkuji a za SAD Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci také poděkovat panu Kaldejrovi a paní Georgievě za to, že přišli a dali nám tu možnost eh, s nimi diskutovat. Je to první výměna názorů na toto téma. Já se chci omluvit také, poněvadž je pravda, že eh, v té naší teď dokumentační politice se ztrácím a v Pigeonhole, tedy v našich přihrádkách údajně byl ten slavný dokument, ale eh, dnes eh, a, takže, ale já jsem se nějak tomu nedobrala, k těm dokumentům a dokument A eh, jsme našli, ale vy, pane Kaldero, jste hovořil snad o dokumentu B, takže já jsem taková zmatená teď. No, zdali dostaneme dokument B, dobře, takže by bylo dobré, abyste nám i prezentoval dokument B, nejenom A. A to je tedy taková globální vize. A já zde za tu globální vizi děkuji. Je to eh, globální vize eh, za léta, eh, za minulá léta, za už další období a já děkuji účetnímu dvoru právě za to, že i předkládá takové globální vizionářské dokumenty. A teď, e, takže to byly dokument třeba, který jsme měli od roku 99 až 2006 a tak dále, takže by bylo dobré, abychom za e, tato období je dostávali. A abychom byli schopni e, na základě těch trendů odhadnout třeba i budoucnost, kam se ubíráme, protože naše rozpočty, finanční rámce jsou na několik let a je třeba si udělat takový pohled na ty výdaje, na ty závazky budoucí a mm, mm, protože samozřejmě eh, tady ten náš rozpočet eh, je třeba vidět v pohledu sedmi let, ne jako národní rozpočty v pohledu jednoho roku. Třeba my teď máme na stole výdaje za rok 2013, ale eh, to je velice obtížné nějak analyzovat, protože vlastně teď začal fungovat velice komplikovaný rozpočet a teprve nabírá na tempu. Já bych ráda se podívala na ty Eh, eh, otázky, jako je návrh na tento rok. Zde máme eh, jednak ten, tu vaši zprávu, ale já tady vidím dvě novinky. Dvě novinky, které jsme identifikovali zde v, vašem, v našem výboru, výboru. My dříve v minulosti jsme se nezabývali tolik i těmi částkami, které jsou na, stránce, na straně příjmu do rozpočtu, co dostáváme do rozpočtu, protože Teď třeba v tisku se hovoří o e, takovém skandálu, že jeden členský stát nechce plnit svoje závazky, to znamená nechce přispívat do evropského rozpočtu, takže tím se musíme také zabývat. Dvě novinky, tedy v krizi. Máme členské státy, které neplní e, svoji povinnost, tedy přispívat podle výše HDP. E, to je prostě systém, který jsme si zvolili. Neříkám, že je to ten nejlepší, ale e, jsou zde členské státy, nebo je zde členský stát, který nechce platit e, Eh, svůj příspěvek a to je přece povinnost také, abychom kontrolovali příjmy do rozpočtu. A to by měl dělat i účetní dvůr, by měl kontrolovat příjmy do účetního dvoru. A zde proto je třeba, aby členské státy zharmonizovaly způsob, jak se eh, toto vše vypočítává a tady bychom nad tímto především ke krizi, vzhledem ke krizi měli dbát. Za druhé, je třeba mm, vlastně poprvé, jak jste řekl velice dobře, pane Caldero, vlastně poprvé v historii Unie si jsme zahájili eh, eh, sedmileté rozpočtové období bez toho, aniž bychom věděli vůbec, jak budeme řešit výdaje a to je enormní problém. Paní Jorgieva mm, eh, to také zmínila a mm, eh, zde naše frakce vás podporuje v tom, aby se to řešilo. A mm, jak řekl dobře pan předseda rozpočtového výboru, vlastně poprvé eh, zde Dříve my máme něco nejistého, dříve my jsme to věděli, my jsme věděli tedy, k čemu se můžeme zavázat, ale teď vlastně poprvé my nevíme. A já si myslím, že to jsou dva velice složité aspekty. A dále, e, potom teď ty konkrétní aspekty, ta konkrétní čísla, trendy, ta čísla, no, já souhlasím s paní předsedající, předsedkyní. Ano, to je situace mm, vysoké míry chybovosti po mnoho let, sice se to zlepšuje údajně, ale vlastně, jak řekl pan Kajdejra, já, já mu za to děkuji, on mm, nám řekl, že v roce 2013 Evropská unie vynaložila na každé občance, občana 290 euro na občana, a aby to viděli občané tedy, aby věděli, že ten problém s těmi 4,7%, že v podstatě, aby věděli, eh, kolik eh, těch 4,7% chyb je z těch 290 a že to je tedy, mm, eh, kolik to je, že to je 13,3% na občana. A je třeba, abych si občané uvědomili, o čem se tady hovoří. A dále, tendence. Myslím si, že bychom měli uznat alespoň, že ten hlavní trend ve všech okruzích je, že se, ta, že se snižuje ta chybovost, kromě jednoho, to je e, zemědělství, tam ne. A potom e, výzkum, věda výzkum, to je další okruh, tam se již to zvyšuje po léta o 0,7 meziročně, takže to není uspokojivé, paní předsedkyně. A zde tedy, vidíte, máme zneklidňující trend směrem nahoru a i ostatní oblasti tam to klesá. Ano, ta čísla jsou stejně veliká, protože jde o velké transakce, velké částky, ale 46 mm, eh, miliard eh, třeba 405 eh, miliard v zemědělství, 46 miliard, miliard v, roz, roz, v regionálním rozvoji, ale tam ten trend, i když ty částky jsou tak vysoké, tak ten trend je klesající. A je mm, a, mm, Tady je třeba tedy to kvitovat s uspokojením, že jsou zde oblasti, kde dochází ke snižování a k tomuto trendu směrem dolů, ale je třeba i v zahraniční službě, tam také je třeba tedy eh, si uvědomit, že ten úkol vybudovat celou tu naši diplomaci je velice náročný a tam eh, ta míra chybovosti je dobrá. Nicméně je třeba, abychom eh, našim občanům nedávali pouze špatné zprávy, ale i dobré zprávy. To je důležité především v krizi a mm, říct jim, že problém je v příjmech, příjmech do rozpočtu, tam je problém. Tedy jak zafinancovat eh, evropský rozpočet eh, eh, takže tady je třeba si mm, mm, klást otázku a zajistit, aby členské státy plnily své závazky, včetně mojí země. Pro to taky platí, ale především pro jiné země, které figurují teď mm, v, v titulcích evropského tisku. Děkuji. Teure für die ALDE Fraktion, danke. Kolega Čanecký, ne, kolega Teurer, omlouvá se paní předsedkyně za evropské konzervativce. Bardzo się cieszę, že mogę vidět. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice potěšen, že nahoře na pódiu nevidím pouze paní předsedkynu, předsedkyni, ale také pana předsedu Kaldejru a paní komisařku. To je takový snový tým, od kterého očekávám a doufám, že se vypořádá s těmi výzvami, které jsou před námi, neboť situace, ve které se nacházíme, a tím mám na mysli finance Evropské unie, vypadá takto. Prostředky z evropského rozpočtu se využívají podle zásady hlavně, aby se nějak utratili. Užitek pro občany není vždy jednoznačně ale snadno určitelný. A to je výzva pro nás, pro všechny. Proto jsem potěšen, že dnešní schůze jasně ukazuje úzkou spolupráci mezi účetním dvorem a naším výborem. Taková ta práce ne vždy automaticky existovala v minulosti a jsem také rád, že i paní komisařka se jasně přihlásila k úzké spolupráci s účetním dvorem, neboť i na tomto poli jsme měli různé zkušenosti. Pokud se nemýlím, asi před 14 lety účetní dvůr dokonce zapříčinil to, že Evropská komise musela odstoupit. Mám tím na mysli komise Žáka Santera. Jistě. My si přejeme, aby se nic takového nestalo. My si pana Junkera naopak držíme jim palce. Ale není k tomu, co jsme se doslechli a dočetli. Míra chybovosti u plateb která je vysoká a je asi tak dvakrát, je asi dvakrát vyšší než práh významnosti, což je systematická situace a pro nás je to znepokojivé. Ano, došlo zde k jistým změnám ve srovnání s rokem 2012, ale není to žádný kvantový skok. Nemůžeme říct, že bychom viděli světlo na konci tunelu. Na konci roku 2013 jsme měli 320, či respektive máme 322 miliard eur v oblasti závazků, které stále ještě nebyly uhrazeny. To je velice znepokojivá situace. Právě když si všichni uvědomíme, že v rozpočtu na tento rok máme ještě máme mnohem větší závazky, jejich objem je mnohem větší než objem plateb. Takže zde by bylo asi nutné znížit platby, které se vyplácejí naprosto bezúčelně. A ještě jedna poznámka z mé strany a pan Caldeira to rovněž zmínil. V situaci, kdy Kontrola vydávaných prostředků je prováděna komisí, je chybovost nižší 3,7%, pokud se správně dočítá, m, než v situaci, kdy je odpovědnost sdílená, kdy tedy odpovědnost sdílí společně komice a členské státy. Tady máme 5,2%, což je skutečně výsledek, který jasně ukazuje, že v oblasti sdíleného řízení máme jisté rezervy. Že tedy spolupráce